Nyní bych chtěl přivítat 25 mladých pracovníků z evropských vydavatelských domů. Přišli jste na pozvání paní Sabine Ferhajen, pana eh, Ehlera. Srdečně vítejte. A nyní přistoupíme ke schválení. Ke schválení protokolu zasedání. Návrh protokolu eh, zasedání výboru z 22. července naleznete v podkladech. Máte k tomu nějaké připomínky, připomínky k těmto protokolům? Zdá se, že nikoliv a tudíž eh, navrhují, aby byl protokol považován za schválen, nebudou-li vzneseny námitky v průběhu tohoto zasedání. sdělení předsedy k tlumočení. V tlumočení máme k dispozici tlumočení francouzština, němčina, holandština, angličtina, řečtina, španělština, čeština, maďarština, eh, lotyština, polština, eh, slovenština, bulharština, rumunština, chorvačtina. Máme také streamování k dispozici. Připomínám vám, že toto zasedání je streamováno po internetu. A nyní konference European Encyclopedia. Paní Melbarde krátce požádala o slovo, aby informovala o e, zasedání, které se bude konat 11. a 12. října v Bruselu, a sice takzvaná European Encyclopedia Conference 2019. Eh, Máte slovo, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. V říjnu 2011 se bude konat eh, mezinárodní konference o encyklopediích a budou, bude zde zastoupeno 16 zemí, zástupci Evropského parlamentu a také služba pro výzkum Evropského parlamentu je uspořádána velkou norskou encyklopedií. A je to poprvé, kdy encyklopedie z celé Evropy i Severní Ameriky se budou dělit o své zkušenosti a o tom, jak čelí současným výzvám. Pravděpodobně zazní celá řada otázek. Proč? Proč Potřebujeme encyklopedie v informačním věku, když jsou volně dostupné informace online. A já jsem přesvědčena, že řada odborníků se domnívá, že ve věku fake news taková informační kampaň pro blogery skutečně potřebujeme encyklopedie mnohem více než kdy jindy. A Potřebujeme ověřené informační zdroje jako bezpečnou bránu k důvěryhodným informacím. Také informacím, které jsou odborně zpracované. Chtěla bych také doplnit, že v loňském roce eh, výzkumná služba Evropského parlamentu provedla vynikající hloubkovou analýzu o tom, jak fungují encyklopedie online. Bude to zřejmě představeno na této konferenci a také bych chtěla poznamenat, že organizátoři mě požádali, abych uspořádala malou recepci pro poslance, kteří budou přítomni na této konferenci a já vás tedy pozvu na tuto recepci, která se bude konat 9. října. Brzy vám sdělím podrobnosti a těším se na setkání jednak na recepci a také na konferenci o encyklopediích. Thank you very much. Děkuji vám, paní Melbady. A nyní se dostáváme k Evropskému dní jazyku, k diskusi o vícejazyčnosti v Evropské unii. Jak víte, 26. září si připomínáme Evropský den jazyku. Na posledním zasedání koordinátorů jsme se usnesli, že k tomuto tématu naplánujeme ve výboru eh, diskusi pod dojmem úspěchu Evropského roku jazyku 2001 se Evropská unie a Rada Evropy rozhodly, že každý rok 26. září bude slavit Evropský den jazyku. Z tohoto důvodu a při této příležitosti eh, budou v Evropě každoročně organizovány akce, eh, které budou eh, šířit povědomí občanů o rozmanitosti v Evropě mluvených jazyků a budou také povzbuzovat studium cizích jazyků. Eh, společné prohlášení roku 2001 je skutečně výmluvné. Tam se praví, každý si zaslouží možnost profitovat z kulturních a ekonomických výhod, které sebou jazykové znalosti přinášejí. Studium cizích jazyků může navíc ehm, prohlubovat toleranci a lepší porozumění mezi lidmi eh, různých jazykových a kulturních původů. Eh, k dnešní diskusi také vítám Vítám srdečně dva hosty. Je to paní Olga Lomová, synoložka z Karlovy univerzity v Praze a pan Michael Tojč z Evropské komisy, kteří nám přiblíží různé aspekty multilingualismu a e, studia jazyku. Paní Lomová, pane Tojči, srdečně vítejte a e, jsme vděční, že jste přijali pozvání e, do našeho výboru. Nejdříve udělím 10 minut paní e, Lomové, která nám přiblíží e, vztah mezi jazykem a kulturou. Dobré ráno všem. Za prvé chci vřele poděkovat za pozvání k této přijetosti. A než přednesu své poznámky k jazykům a kultuře, chtěla bych hrdě říci, že na Karlově univerzitě v Praze také slavíme Evropský den jazyků a máme celodenní program aktivit které seznamují se všemi myslitelnými jazyky, které je možné studovat buď na naší univerzitě nebo na jiných pražských institucích. Pokoušela jsem se je spočítat, ale, ale to číslo už jsem zapomněla, těch jazyků je přes 40. Jde nejen o evropské, ale také azijské jazyky. A zaostáváme pouze v oblasti afrických jazyků a snažíme se tu situaci v této oblasti zlepšit. Když jsem byla požádána, pokud bych chtěla eh, sdělit několik poznámek k této přejitosti, tak jsem hned eh, chtěla vlastně spojit jazyky a kulturu. Protože prožíváme dobu, která běží velmi rychle a naši studenti si přejí také eh, se učit jazyky velmi rychle. Rychlost je nejdůležitějším aspektem. A někdy přizpůsobení se tomu rychlému tempu současného života znamená, že zapomínáme na to, že učit se jazyk nebo překládat z jednoho jazyka do druhého není jenom zvládnutí základy lexiky a gramatiky, ale Každý jazyk je úzce spojen s určitou kulturou. Vyjadřuje kulturu, ale také formuje kulturu. A když se učíme jazyk, nebo když hovoříme určitým jazykem, tak vlastně prezentujeme určité bohatství, které a prezentujeme určitý svět, který se může lišit od světa jiného řečníka jako dlouhodobá učitelka a překladatelka eh, řady jazyků, ale eh, hlavně čínštiny, tak mám zkušenosti a z každodenní zkušenosti bych skutečně chtěla zdůraznit, že učit se jazyk znamená se učit kulturu a stát se vlastně jinou osobou, to musíte všichni vědět, zde v Evropském parlamentu, když, přecházíte z jednoho jazyka do druhého, tak eh, nepožáte pouze určité role a kódy, ale také se měníte v jinou osobu a kulturně se proměňujete v jednotlivých jazycích. Va, vaše vidění světa, vaše vnímání světa je formováno jazykem, který používáte. Což znamená, že pokud skutečně chcete zvládnout jazyk, tak musíte prožívat ten jazyk, musíte vnímat i ty rozdílnosti a skrze tento zážitek jazyka lingvistická empatie a kulturní empatie vlastně umožňuje lépe chápat vaše vlastní zkušenosti. My máme takové rčení a jsem se jistá, že se to vyskytuje v jiných jazycích. Kolik jazyků znáš, tolikrát jsi člověkem. A to je velmi pravdivé a všichni, kteří mluví několika jazyky, tak to skutečně prožívají. Domnívala jsem se, že bych eh, měla uvést příklad a přemýšlím o tom příkladu. Myslel jsem na příklad eh, kultury. Teď už, to, teď už je to vidět. Pokusme se vyjádřit slovo kulturu. Kultura, já jsem to ověřila ve čtyřech slovnících, v, anglick, v dvou anglických, v jednom českém a jednom čínském slovníku. A po ověření definic slova kultura, což je samozřejmě velmi složitý pojem, tak eh, jsem se pokusila také přinést eh, nějaké další důkazy z každodenního použití, které se velmi liší od toho, co jsem našla ve slovníku. Když se podíváte do slovníku, já jsem nejdříve použila Oxford Learners Dictionary, kde je pět základních definic a já jsem to zjednodušila Můžeme to zhrnout asi tak. Definice zdůrazňuje sociální existenci, společenskou existenci, strukturu společnosti a společenské hodnoty, které vytvářejí kulturu. Až ve čtvrtém bodu máme aktivity jako literatura, hudba, umění a film, což je vlastně zabudováno do té sociální sítě. Když se podíváme na spisovný slovník jazyka českého, máme podobné definice, které jsou nám jednodušší. A opět eh, to vnímání kultury jako něco, co souvisí s uměním, a v českém případě vlastně kultuře předchází ještě věda, tak to, není, to postavení není tak eh, výrazné. Potom je tu americký slovník Merriam Webster. Nebudu se na tu definici dívat podrobně, ale není to úplně identické s oxfordským slovníkem a to ukazuje, že existují jiné důrazy a jiná vnímání a ta formují ty definice. A potom je tu čínská definice, která je nejjednodušší a nejkratší. A ta je velmi zajímavá, protože zdůrazňuje specializované významy. A také je tu jeden význam, který naprosto schází v evropských jazycích a je tu, je tu také schopnost psát a získat obecné vědomosti. Když, se podí, když jsem se dívala do slovníků, tak jsem byla překvapena tím, nakolik se definice liší od toho, co používáme v běžném vyjadřování. Nemohu hovořit za rodilé mluvčí v angličtině, ale určitě by sdíleli některé mé poznámky, které se týkají češtiny. Když Češi hovoří o kultuře, tak mají na mysli v první řadě film, umění, možná také zábavu. Když jsem byla mladá, tak zábava nepatřila do kultury, ale teď už zábava patří do kultury a nemáme na mysli ty společenské souvislosti, které jsou významné v těch definicích. Když se podíváme na obecné použití v čínštině, tak by vás asi překvapilo, že je tu jeden význam, který je zakořeněn v domácí tradici a to není používáno v definici ve slovníku. A to je kultura jako soubor vnějších projevů specifických zvyklostí. A tady cituji z Lidové encyklopedie online. U, oděv, účes, běžné chování. A to jsou významy, které nevidíme jako výrazné v naší definici kultury. Abych tyto příklady zhrnula, můžeme vidět, že jazyk formuluje určité věci, my vnímáme realitu skrze jazyk a současně eh, je tu snaha ve společnosti nějakým způsobem definovat a určovat, tedy mít preskriptivní definici našeho světa, který může být odlišný od každodenního použití těchto slov. A to poukazuje na neuvěřitelnou neuvěřitelné bohatství a pružnost jazyka, který ve svém přirozeném prostředí vytváří spontánní významy. A vlastně ty slovníky vždy zaostávají za jazykovou praxí a snaží se vymezit nekonečné množství významů. Abych to zhrnula, tak bych asi řekla, že pokud si uvědomíme veškerou složitost a provázanost jazyka a prostředí, kde ten jazyk žije, a prostředí, které formuje ten jazyk, tak eh, začneme chápat a začneme se těšit různorodostí světa. A také nám to umožňuje pochopit eh, a vnímat se mezi sebou hluboce a nejenom promítat naše významy vzhledem k té druhé straně. Umožňuje nám to lépe se chápat sami a také lépe chápat význam naší kultury. A nakonec vlastně vynaložit eh, snahu spojit eh, různorodost ve smysluplné hodnoty a hodnoty, které jsou celosvětově sdílené. Děkuji vám a děkuji vám za pozornost a asi jsem vlastně měla mluvit česky. Děkuji a nyní bych chtěl předat slovo panu Tojčovi za komisi aby přednesl svůj projev na téma výuka jazyků v Evropské unii. Pane Toči, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane Franci. Já bych stručně a krátce využil času, abych přiblížil výzvy, které spatřujeme. Eh, úvod. Evropský eh, den jazyku. Vy jste, pane Franci, už uvedl, co to je. Pokud se zajímáte o to, co se děje ve, svých, eh, ve vašich domovských eh, zemích, tak se podívejte na eh, tyto webové stránky, abyste viděli, co se děje. Eh, komise sama eh, uskutečňuje více než stovku různých akcí k tomuto tématu. V čem spatřujeme výzvy? Naše cíle, nebo náš cíl je osvojit si dva jazyky, dva cizí jazyky nad rámec mateštiny. Když se podíváme, jak jsme pokročili v uplynulých letech, Ehm, takže při výuce eh, prvního cizího jazyka je pokrok patrný. Tady vidíte vývoj v letech 2013 až 2016. Toto je naše síť ehm, Euridice. Ehm, první jazyk, který se učí častěji a začínáme v tím mnohem dříve. Už i v raném dětství se učí cizí jazyk, takže tomto je situace dobrá, pokud jde o e, výuku prvního jazyka. Naším e, cílem je ale e, výuka dvou cizích jazyků a v tom situace dobrá není. Lze říci, tady je vývoj od roku 2003, že jsme nespatřili, tedy nespatřujeme mm, mm, pokrok v tom, jak se vyučuje, jak eh, časně se začíná. Máme členské státy, kde se eh, s druhým jazykem začíná až eh, v devátém roku věku a mm, kde ani druhý jazyk není povinným v, jaz- v školních osnovách. Takže dobrý pokrok eh, u prvního jazyka, ale u druhého eh, cizího nikoli. Mimořádnou výzvu eh, se dáváme i v oblasti odborného vzdělávání. Politickým cílem je ale výuka cizího jazyka u všech, to znamená také v oblasti odborného vzdělávání. A tady spatřujeme právě ty největší výzvy nebo rezervy v realizaci. Co se vyučuje? Tady jsou eh, jazyky, které jsou eh, nejčastěji vyučovány. Angličtina, to je dominantní jazyk, který se vyučuje po celé Evropě dalšími jazyky, které jsou nejčastěji vyučovány. Francouzština, němčina, španělština, následuje ruština a italština. Takže výrazně převládá angličtina. Dosud jsem hovořil o tom, které jazyky se ve výuce nabízí To znamená, účast na výuce je jedna věc, ale eh, ovládat jazyk je druhá věc. A Tady stojí za to se na věc podívat důkladněji. Před několika lety jsme eh, prováděli průzkum a testovali jsme znalost jazyku. Eh, ptali jsme se, jaká je kompetentnost eh, ovládání jazyku. Nemusíte to přesně zkoumat. Modrá barva, sítě modrá je dobrá úroveň. Ostatně zkoumali jsme znalost 15 letých, středně dobrá úroveň, to jsou specialisté na úrovni Rady Evropy. To je tedy středně eh, nebo mm, blankitně modrá a eh, šedá. Takže pohybujeme se na úrovni klasifikace Rady Evropy je to e, e, úroveň B1, B2. To znamená, e, přesto ale je jazyková kompetence velmi rozdílně zastoupena. Jak to tedy vypadá, jak si stojíme s prvním jazykem? Tady byl zaznamenán výrazný pokrok. De facto téměř všichni se učí anglicky, druhý jazyk, co je nadále velký problém. Často se neučí. A třetí oblast, která je důležitá, máme nejenom velké jazyky, to znamená anglicky, francouzsky, španělsky, ale existuje obrovská jazyková rozmanitost v Evropě a pokud to myslíme s výukou jazyků vážně v Evropě, pak eh, k jazykům patří i portugalsky, bul, pol, portugalština, bulharština, litevština a tak dále, aby Evropa držela pohromadě to znamená? Jaký je náš politický cíl v rámci naší vzdělávací politice? Jak víte, na neformálním sociálním summitu v Göteborgu před dvěma lety proběhla diskuse o Evropské sociální chartě a tam eh, šéfové státu a vlád i za účasti Evropského parlamentu neformálně diskutovali o tom, jak lze vzdělávací systém v Evropě dále rozvíjet. A to je náš nadřazený cíl, že chceme vytvořit evropský vzdělávací prostor, v němž právě výuka jazyku hraje důležitou roli. Evropský vzdělávací prostor usiluje o mobilitu pro učící se. Mobilita má být standardem. Každý kdo chce, má být v zájmu a s cílem výuky být mobilní. A k tomu patří eh, právě také výuka jazyků a eh, to, za tímto účelem se mají členské státy navzájem podporovat při výuce jazyku. To znamená, rozhodování eh, má být navzájem podporováno, rozmanitost má být rozvíjeno a, rozvíjena a tak dále. I eh, Rada Evropy si vytkla za cíl hm, eh, podporovat vzdělávání hm, v oblasti výuky dvou jazyků. A my jsme eh, dostali zadání eh, od Evropské komise předložit doporučení, jak to realizovat. Není to nový cíl. Pracujeme na tom už eh, dlouhá léta, ale mm, máme mm, vyvinout nový podnět, jak tuto věc posílit my jsme eh, nyní vytvořili nové doporučení a toto doporučení předpokládá určité nové cíle a také eh, přístupy k realizaci. Cílem je eh, samozřejmě jazyk, jazyk výuky je nesmírně důležitý. Ten musí být dobře ovládán, to znamená vyučovací jazyk musí být dobře zvládán všemi žáky, studenty dále. Další evropský jazyk má být ovládán tak, aby skutečně mohl být eh, rozumně používán eh, i v práci, i v povolání. Eh, tady vycházíme nejenom z definice Rady Evropy, ale aby ale, ale tedy z univerzální definice, aby tento jazyk mohl být použit eh, v rámci studia a také v rámci povolání. A třetí jazyk má být zvládán v rámci eh, tedy použití pro komunikaci. A eh, dále je nutno také mm, usilovat o zvládnutí malého jazyka. Praxe je taková, že bez angličtiny se dnes nikdo neobejde, to je zcela jasné, je to tedy jazyk Eh, provozní, eh, ale pokud mm, se pohybujeme v multikulturním prostoru v Evropě, tedy mm, je ale důležité také mm, poznat eh, vzájemné, respektive sousední země, které jsou malé, menší, nejmenší a proto potřebujeme ovládat i malé jazyky. Diskutovali jsme s radou, s experty o eh, takzvaném eh, jazyk, eh, jazykově citlivém vyučování a jak integrovat výuku jazyku do vyučování. A to není pouze otázka učitelů jazyku. Jde o mobilitu, jde o pozitivní přístupy k jazykové rozmanitosti, k níž se setkáváme dnes v eh, různých městech, obcích. Jde také o otázku validace eh, různých malých jazyků. Já sám jsem studoval ve velkom městě v Hamburku a tam učební osnovy počítají s tím, eh, že v rámci mat maturity eh, můžu například ehm, ehm, tuto zkoušku skládat například v bulharštině, pokud jsem se přistěhoval například z Bulharska. Další otázka. Bez učitelů eh, to nepůjde, takže v doporučení je uvedeno eh, podporovat další vzdělávání učitelů a učitele musí mít možnost studovat, pobývat určitou dobu v zahraničí, což také není v mnoha případech eh, samozřejmost. Takže to jsou určité kroky, eh, které by nám měly eh, na pomoci dobrat se toho cíle. Dále zdroje. Ehm, k tomu patří takzvaný School Education Gateway a velice důležitý je náš program Erasmus, vy jste se mm, tím také intenzivně zabývali v uplynulých letech a měsících. E, e, v rámci programu Erasmus je výuka jazyku nesmírně důležitým e, prvkem. Mobilita komunikace je jeho důležitým aspektem. Děkuji vám. Děkuji. Děkuji, pane Tojči, za tuto zajímavou prezentaci. A nyní máme už jen dvě minuty na osobu k dispozici eh, na případné otázky a Toto bychom měli zvládnout v rámci postupu ping-pong, to znamená, pokud položíte otázku, tak hned uveďte, eh, komu tuto otázku adresujete a Samozřejmě se můžete průběžně hlásit, my si budeme eh, sestavovat eh, seznam eh, řečníků a začal bych paní Šojdrovou. Prosím, máte slovo mluvit česky a chci poděkovat paní profesorce Lomové za to její eh, vystoupení, kde spojila jazyk a kulturu. Nechci brát kolegům čas, možná oni se jí budou chtít na něco zeptat, protože její zkušenost právě třeba s výukou čínštiny je velká. Zajímalo by mě možná, jak dlouho trvá výuka čínštiny pro tu komunikační dovednost, protože požadavek na rychlost tady si neumím představit, co to znamená rychle čínsky. A na pana eh, Eh, kolegu Tojče, já, já musím říct, že s vámi nesouhlasím s tou koncepcí, že každý eh, žák 14-15 eh, let se musí, musí se učit, tedy v tom lower a upper secondary, že musí se učit druhý cizí jazyk. My to máme v České republice povinné a výsledek je ten, že neumí dobře první cizí jazyk já upřednostňuji kvalitu nad kvantitou myslím že je správný povinný jeden cizí jazyk a pro ty kteří chtějí se dále vzdělávat a mají mm, k tomu schopnosti tak má být samozřejmě tlak a možnost vzdělávat se v druhém cizím jazyce ale ta povinnost povinného druhého cizího jazyka která je v české republice a vytváří se dojem že je to evropská unie která k tomu tlačí možná kolegové se vede k tomu že neumí dobře anglicky protože oni prostě nejsou nadaní na jazyky a i angličtina je poměrně těžká takže ta komunikace vázne a místo toho se učí německy kdy německy vůbec potom neumí a neumí dobře ani anglicky ani francouzsky ani německy ani anglicky. zkrátka a dobře já si myslím že by se měli učit dobře jeden cizí jazyk a druhý eh, fakultativně tak aby k tomu eh, ti kteří eh, opravdu chtějí možná polovina populace možná polovina v tom ročníku ano a to říkám jako někdo kdo učil francouzštinu takže já jsem velmi pro aby se učila francouzština ale já chci aby se hlavně dorozuměli a oni potom opravdu na to nemají čas a nemají schopnosti. takže to je všechno. <laughs> Thank you. Vlastní zkušenosti velmi stručně, ten problém je, a myslím, že to také souvisí s, těmi, s tím druhým vystoupením. Je to vlastně zážitek reality v konkrétním jazyce. Výuka čínštiny není jednoduchá, protože příležitost zažít skutečnou čínskou realitu, je velmi složitá. Nebudu tedy mařit čas otázkami, které souvisejí s naléhavými politickými otázkami, ale dovolím si jenom drobnou poznámku. Moje babička se narodila na konci 19. století, měla základní vzdělání, ale hovořila dvěma jazyky, protože žila v bilingvním světě. A já osobně jsem přesvědčena, že učení se jazykům samozřejmě znamená, že někteří lidé se učí rychleji a pomaleji, obdarování jsou různá, ale pokud jste vystavena určitému prostředí, tak eh, to neznamená nějaké velké rozdíly v oblasti inteligence. Já myslím, že v tomto směru jsme si všichni rovni. Pokud jsme v určitém prostředí, tak se dokážeme jazyk naučit. Ja, Frau Šojderová hat ne... Ano, paní Šojdrova uvedla důležitou otázku. My nejsme ani politicky zajedno, eh, ani z pohledu komise, ani rady. Je důležité eh, naučit se eh, dva cizí jazyky. Jsou politické důvody, První, první cizí jazyk je z definice dnes angličtina. Myslím, že máme tady takové bohatství jazyků v Evropě když řekneme, chci se seznámit s Českou, Slovenskou republikou, Portugalskem, tak určitě s angličtinou toho dosáhneme mnoho, ale jak paní Lomová uvedla, chci pochopit kulturu, tak je důležité eh, mít šanci osvojit si další jazyk. To, je politické eh, posouzení věci. A také zcela nezdílím názor, že eh, učením se druhého jazyka ehm, nutně budeme mít negativní dopad na ten první jazyk tuto souvislost nenutně tady sdílím. A za třetí, my eh, rozlišujeme podle úrovně. Říkáme, eh, tu první, eh, ten první jazyk bychom se měli naučit tak, abychom mm, se dokázali na základě toho učit nebo pracovat ten druhý jazyk už ne nutně. Ale konec konců sedíte v parlamentu proto, abyste vlastně sdíleli politické názory. Děkuji. Děkuji a já nyní dávám slovo paní Kamer-Evert. Petro, máš eh, slovo. Děkuji srdečně. Já sdílím, eh, také nezdílím eh, názor kolegyně. Já myslím, že rozhodující je to začít co nejdříve, protože všichni víme, že právě malé děti si velmi rychle osvojují jazyky, cizí jazyky a proto bychom měli klást mnohem silnější důraz na to, aby mm, to začalo ve všech zemích, už v mateřských školkách, eh, hravou metodou eh, a právě zde v Bruselu to vidíme u těch mnoha eh, malých dětí, které vyrůstají v třeba dvojazyčných rodinách, bilingválních rodinách, kde ani nerozlišují, který jazyk jazyk je mateřština, který je cizí. Velké potíže, respektive panuje shoda eh, zavést do roku 2000 25 zavést tedy European Integration Area, ale není shoda na tom, v čem bude spočívat kompetence eh, členských států a mm, musíme trošku přidat eh, na tempu, eh, abychom dosáhli těchto cílů a ptáme se, jak přimějeme členské státy, aby se více angažovali v této věci. Nemůžeme je ze zákona nutit. To je jedna jedna z velkých otázek, jimiž se zabývám. A Máme tolik příhraničních regionů. E, já přicházím z německo-nizozemského regionu a zjišťuji, že mnoho regionů tam mluví německy, ale protějšek na německé straně nemluví e, holandsky. E, neměli bychom také se více angažovat v tom, aby druhým jazykem případně byl jazyk bezprostředního souseda, eh, s nímž sdílíme ten region nebo to pohraničí, eh, tak abychom usnadnili například přeshraniční spolupráci, protože eh, Portugals, u Portugalska, Španělska je to poměrně snadné, u Německa a Nizozemska je to o něco těžší, u e, češtiny a němčiny ještě těžší, ale myslím, že by to bylo e, dobrým modelem, abychom postoupili dále. Jazyk je kulturní identita a proto um, plédují i na straně komise. Chceme zasa- e, zachovat kulturní identitu a proto je nutno skutečně se podívat na vlastní webové stránky, protože my skutečně žijeme z multilingualismu a a e, kulturní e, rozmanitosti a to by měla takto vnímat, chápat a žít i komise. Děkuji. Kdo z vás dvou by chtěl na to odpovědět? Oba dva, takže bych vás prosil o stručnou odpověď druhý cizí jazyk záleží na tom, kdo, kde žijeme, jestli v Sársku nebo jinde. Já jsem například eh, viděl skvělé projekty eh, v eh, českém, německém a polském příhraničí, ale přesto bude pro tyto lidé tam důležité umět i anglicky. A to může být v tom trojuhelníku tří zemí důležité u vás například to může být eh, holandština, němčina eh, mezi eh, Rakouskem, Itálií a tak dále. Zase to může být jiný jazyk. Prostě musí se to rozhodnout na lokální úrovni. V těch příhraničních regionech to běží mm, a mm, probíhají i odpovídající akce. Vzájemným učením skutečně vybízíme členské státy, aby se tomu věnovali. Existují skvělé projekty v rámci výuky učitelů, v rámci eh, různých regionálních akcí, eh, také ve městech, aby se tento potenciál užíval. Eh, podporujeme to i programem Erasmus v naději, aby ta rozhodnutí, která padají v Praze nebo jinde, se dále rozvíjela a šířila. Děkuji. Velmi stručná poznámka. Já nemám jasnou představu o jednom nebo dvěma jazykům, ale před 15 nebo 20 lety při přijímacích zkouškách, pokud studenti chtěli studovat nejen čínštinu, ale jakýkoliv azijský jazyk, tak eh, se po nich eh, požadovali dva jazyky. Jeden na vysoké úrovni a druhý na bazální schopnosti číst a rozumět. My jsme s tímto požadavkem přestali, protože eh, schopnost eh, studentů se prostě snížila. Nevíme, čím to je, naše společnost je stále otevřenější, naši studenti mají stále více příležitostí, ale eh, učí se jazyky stále méně. A mm, nevím, jaký to má důvod a nevím, jak to řešit, ale je to pouze zkušenost tedy univerzit knihu učitele z Prahy. Nyní bych požádal další koordinátorku, paní Jambu. Proti, prosím, máte slovo. Merci. Ehm. Děkuji. Jako vyučující je to téma, které mě velmi zajímá. Mám dvě otázky, které jsou propojené. Já jsem pozorně sledovala vaši, vaše tabulky a jak eh, vysvětlujete, že existují takové rozdíly mezi členskými státy, pokud jde o výkonnost? Já myslím, že jasně reprezentuji také tuto problematiku. A druhá otázka, která s tím souvisí, a tady bych navázala na vyjádření vaší kolegyně. Není tu problém mezi souvislosti mezi jazykem a kulturou u profesorů, kteří učí Eh, cizí jazyky. Nebylo by snad třeba nalézt eh, povinnost v osnovách, aby učitelé, kteří si přejí stát se učiteli cizích jazyků, aby žili v eh, zemi, jejichž jazyk budou vyučovat. Děkuji. Well, just very brief. Velmi stručně. Já jsem se naučila čínsky ve škole, kdy nebylo možné cestovat do Číny. Potom jsem pracovala jako tlumočnice a také krátce i v Číně. A skrze tuto zkušenost jsem skutečně zvládla jazyk, i když na počátku jsem byla pouze dobrou studentkou. Takže to je nezbytná součást toho, abyste se stala skutečně někým, kdo chápe celou komplexnost jazyka. A narazíte na jednoduchý problém. Jak dosáhnout toho, aby všichni učitelé od základní přes střední školu až na vysokou školu, aby dostali tuto možnost. Není to jednoduché, minimálně pro české učitele. Není to snadno dosažitelný cíl. Als nächste wäre Frau Fasson. Další je na řadě paní Fasson. Táží se, zda je přítomná, pokud nikoli, pak můžeme přejít k paní Anderson, které dávám slovo. Ano, dobré ráno a především děkuji za zprávy, které byly rovněž velmi zajímavé. Já jsem absolutní stoupenkyně eh, učení se cizích jazyků a eh, samozřejmě je k tomu i určité časové období. Čím eh, mladší je člověk, tím lépe si je osvojí. Já jsem moji nejmladší dceru vychovala dvojazyčně, anglicky Eh, byla vychovávána z domova doma a to, že v Německu mm, eh, to probíhá již od eh, třetí třídy ve škole, to je dobrý přístup, dobrý začátek, ale je nutno Eh, zkoumat, zdali eh, jsme kvalitativně na odpovídající úrovni. Eh, když se podíváme na to, jak se na základní úrovni žáci učí, tak někdy je to katastrofa, například výslovnost a tak dále, takže by se dalo co zlepšovat. A druhý bod, v podstatě nemáme dost učitelů právě ve vzdělávací oblasti, byla tato věc hm, mnohdy zanedbávána. A ještě bych se chtěla vyjádřit k tomu bodu, který jste nadnesli, že jazyk vždy také zprostředkovává kulturu a když se setkají dva lidé eh, z různých jazykových oblastí, tak dochází i k nedorozuměním. To je nabílední, protože se věci nedají tak přesně překládat. K tomu patří ale to, aby se mluvilo navzájem, aby si to lidé vyříkali. U nás se tím myslí to, u vás ono. Eh, já eh, vidím ten současný vývoj na univerzitách v USA velmi kriticky. Eh, onen mm, ony microaggressions, eh, mm, když eh, se ptám někoho, odkud přicházíš, tak to znamená, že mám skutečně upřímný zájem se o něm něco dozvědět, ale tyto otázky se tam mnohdy vykládají jako takzvaná mikroagrese. Mě by zajímalo, jak nahlížíte na tento aspekt a není to eh, kontraproduktivní, pokud jde o porozumění mezi národy. Děkuji. Ehm, Kann ich habe ich nicht geantwortet, hat eine Frage gestellt. Ja, okay. Ja. Ja, vielen Dank, die... Äh, ano, děkuji vám. Pokud mám tu teď příležitost eh, ještě bych chtěl odpovědět na tu předcházející otázku, jak vysvětlujeme rozdíly mezi členskými státy. Tak my můžeme rozdíly eh, vysvětlit vzdělávacími systémy, ale také médií. Pokud jde o mm, vzdělávání v členských státech, tak začít časně, eh, to se také uvedla vy, paní Anderson, to je důležitý bod. A jsou členské státy, kde se s druhým eh, cizím jazykem začíná až v devátém ročníku. To je extrémně pozdě a z toho už nic nebude. Eh, kolik mobility eh, plánujeme. Vy jste se zmínila o Erasmu, tady jde o mobilitu žáků, ale musíme myslet i na mobilitu učitelů, pedagogických sil. A pak je tady otázka dobré eh, jazykové pedagogiky. Bohužel ještě stále jsou příklady, eh, kdy eh, pod jazykem, výukou jazyku vnímáme jenom výuku slovíček ale je nutno také dále rozvíjet pedagogiku. Nabízejí se nové možnosti s pomocí nových technologií. Takže začít časně, mobilita, jazyková pedagogika, to už vysvětluje lecos, pokud je o rozdíly. A souhlasím s vámi, kvalita vzdělávání pedagogů, to je důležité. Americký příklad neznám, takže se k tomu nemohu vyjádřit. Just very, just very briefly. Jenom velmi stručně. Myslím, že americký životní styl je dosti odlišný od našeho životního stylu eh, a je to i odlišná kultura. Důraz na soukromí vašeho prostředí je jiný. Já myslím, že my jsme zvídavější jeden vůči druhému a já nevidím na tom nic špatného být zvídavý. Für Frau Faron ist Herr Mohamed... Místo paní Faron je zde pan Mohamed jako koordinátor, eh, který využije nyní ty dvě minuty, které má k dispozici. Yeah, it's, thank you. I mean... Děkuji. Uh kolegyně musela odejít kvůli problémům s mobilním uh, telefonem. My jsme si oba studovali eh, ten graf na konci, uh, tam je vidět tedy Spojené království a Francie, to jsou naše příslušné země a obě tyto země jsou docela dole, což je docela znepokojivé, protože jsme zeměmi s velkým počtem obyvatel. Je pravdou, ale zase na druhou stranu, že angličtina a francouzština jsou celkem běžné jazyky. Nicméně eh, myslím, že tady se ukazuje, že jdeme eh, správným směrem, pokud srovnáme období 2003 až 2016, protože jak ve Spojeném království, tak ve Francii bylo dosaženo pokroku. Ale je tady otázka, vy jste tedy, tedy shromažďovali tyto údaje pro jednotlivé země, sledovali jste i jednotlivé regiony, ukazuje to nějaké rozdíly. Já tedy žiji eh, v severní Anglii, eh, jsem z oblasti Yorkshireu, asi nemusím mluvit tady o Brexitu, ale Víte, že naše regiony se velice eh, lišely i podle toho, kdo hlasoval pro, kdo hlasoval proti. A mě by zajímalo, eh, pokud jazyk eh, by měl být nějakou silnější stránkou? Je tam třeba nějaká korelace mezi tím, jak lidé znají jazyky a jak hlasovali? Já mám pocit, že pokud lidé hovoří druhým, třetím jazykem, zvláště evropským jazykem, tak spíše asi budou hlasovat pro eh, setrvání Británie v EU. A to mě přivádí k Erasmu+. Já jsem pracovala s mládeží, už tady vystupovali učitelé, já jsem mluvil s, no, s dětmi od 16 do 19 let a pro mě je velice důležité, aby i oni měli příležitost, třeba když jsou bez práce nebo už nejsou ve škole, ale aby i oni poznali Evropu, eh, přijeli do Evropy. Je to vlastně taková, řekněme, ta eh, potomci té dělnické třídy v Británii, eh, a to jsou lidé, kteří nemají moc životních příležitostí a vlastně v EU ani není pro ně příliš mnoho programů, do kterých bych se mohli zapojit. A já si myslím, že pokud by i tito mladí lidé mohli těžit ze zkušeností v Evropě, poznat Evropu, tak by změnili pak třeba i své postoje doma. A to se samozřejmě netýká jenom Spojeného království. Zaznamenáváme rostoucí nacionalismus eh, v řadě zemí EU. A pokud proti tomu chceme bojovat, tak si myslím, že je důležité právě takovéto programy jako Erasmus Plus otevřít i těmhle skupinám lidí, tak aby třeba se integrovali do Evropy více, než je tomu nyní. Děkuji, pane Mohamede. Chcete-li na to odpovědět, prosím stručně, protože eh, máme málo času. Děkuji. Ty diagramy se vztahují na jednotlivé učební osnovy regionů. Toto byly průzkumy, ale nemáme data na regionální e, úrovni k Erasmu. Ano, tady e, z evaluací vyplývá, že účastníci nám sdělují, že se mnohému naučili, e, zejména i mají nyní mnoho nových znalostí a porozumění pro jiné země. A nyní připravujeme už Erasmus pro budoucnost. Je to nyní i ve vašich rukách a těšíme se na to. A já bych nyní chtěl dát slovo paní Melbády. Dvě minuty. Um, since we speak about language diversity, I will ask my question. Eh, já položím své otázky o lotyštině, když mluvíme o mnohojazyčnosti. Um, já es uh, gribētu uzdot jautājumu un arī Děkuji a chtěla bych položit otázku a současně k tomu připojit komentář z perspektivy malých jazyků, protože eh, lotyština je ve srovnání například s němčinou, angličtinou nebo ruštinou velmi malým jazykem. Lotyština je eh, baltským jazykem indoevropského původu. Eh, A eh, k naší situaci, k situaci v naší zemi bych řekla, že děti eh, ve školách mají mnoho cizích jazyků k dispozici, učí se nejenom jednomu, ale i dvěma, třem. A já mám ale mnoho pochybností o tom, že se eh, bude ztrácet náš lotyšský jazyk. Eh, mnoho dětí tráví mnohé hodiny, dvě, tři hodiny eh, v digitálním prostoru a tam jsou konfrontovány angličtinou a pozorujeme, že lotyšské děti začínají z části používat angličtinu jako běžný jazyk komunikace jak dlouho bude trvat, než se zdeformuje eh, naše mateřština nebo zcela vytratí, protože situace se eh, v tomto informačním věku vyvíjí velmi rychle. A proto mám otázku na vědce. Existují studie o tom, eh, jak náš tento digitální věk ovlivňuje malé jazyky? A Ráda bych eh, také předestřela jeden návrh eh, pro naše kolegy. Mm, měli bychom i mm, malé jazyky monitorovat a nemám na mysli pouze ty nejmenší jazyky, ale i jazyky, jimiž mluví 1 milion, 1,5 milionu lidí. Děkuji. Prosím, máte slovo. Tak já také jsem člověkem, který hovoří malým jazykem jako mateřským, ale obávám se, že prostě během vývoje lidstva jazyky mizí. Zároveň musíme chránit náš jazyk, ale jazyk eh, si žije svým přirozeným životem a žije podle toho, jak je užíván. Pokud je užíván, eh, řekněme, <laughs> zušlechťován, tak eh, existuje a pokud se přestane používat a zušlechťovat, tak jazyk prostě vymizí. Je to škoda. My na naší univerzitě také vyučujeme lotyšštinu a akademici, výzkumníci eh, se velice snaží jazyky chránit, ale jazyky lze chránit pouze lidmi samotnými. Pokud lidem záleží na jejich vlastním jazyku, pečují o něj a používají eh, ho, tak pak ten jazyk přežívá, takže je to ve vašich rukou. Via. Máme ještě jednoho koordinátora. Prosím. Děkuji. Možná jsem jediný eh, tady, kdo nemůže hovořit svou mateřštinou, ale ani s eh, jedním z úředních jazyků Kyperské republiky, eh, která je členem EU. A proto tedy přejdu do, do jiného úředního jazyka, Kypru, což je řečtina, a eh, aby tady tedy zasněli další jazyk. No, eh, sigura, δεν na να Je jasné, že nemůžeme hovořit eh, o společném prostoru v Evropské unii, když nejsme schopni zaručit eh, společný prostor pro kulturu a vzdělávání a pochopitelně to by bylo nemožné bez jazyku. Nicméně, pokud hovoříme o mnohojazyčnosti, musíme si uvědomit, že některé jazyky se více prosazují, některé jazyky jsou významnější než jiné. Například ve světě překladů, kolik knih se překládá do řečtiny, do němčiny, do francouzštiny z těch malých jazyků, malých zemí. Pokud bychom chtěli, aby vznikl skutečný společný kulturní prostor, měli bychom si i vyměňovat svou paměť, své vzpomínky. Eh, tady nejde jenom o eh, Eh, potřeby trhu, volný pohyb pracovníků. My potřebujeme i společný prostor pro kulturu a musíme se lépe poznat, vyměňovat si eh, vzpomínky. je třeba si všímat toho, co se překládá, co se nepřekládá. Mohlo by třeba vzniknout nějaké evropské vydavatelství, které by eh, podporovalo a zdůrazňovalo i ty malé jazyky. tak aby i knihy z malých jazyků byly překládány do těch eh, více rozšířených jazyků. V mé zemi na eh, Kypru máme oficiálně dva jazyky a naši občané se neučí ten druhý jazyk a proto se mi líbí i myšlenka eh, podporovat učení se jazykům sousedů. Někdy to neděláme, učíme se eh, jazyk, který je třeba slibný z tržního hlediska, ale nerozumíme si ani se sousedy. Předseda řekl řečkovi, že už má ukončit. Talajny. A nejste v tom sám. I můj, moje druhá mateřština, eh, romština, já jsem syntu, eh, není překládána nebo tlumočena. Takže Nyní bych, pokud si nikdo nepřeje se vyjádřit, přešel dál a sice dávám jednu minutu panu Ruiz de Vesovi, aby položil svou otázku. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji také oběma panelistům, kteří tady hovořili dnes dopoledne. To téma je skutečně velice zajímavé. Já jsem ze země, která eh, nemá jediný jazyk a učení se druhému cizímu jazyku, a já jsem pro, musí zohledňovat i to, že mnozí studenti ve Španělsku se tedy učí eh, kastilštinu, ale také zároveň třeba katalánštinu, galicejštinu, baskičtinu pochopitelně angličtinu, která už je tak nějak zakotvená jako první cizí jazyk a ideálně tedy k tomu přidávají ještě druhý jazyk, jako je francouzština, němčina a další. A já si říkám, že ten vzdělávací systém a to souvisí i s tím, co říkala na začátku paní kolegyně Šojdrová, by ten vzdělávací systém někdy možná je trochu zatížen přílišným učením se jazyků. Hodně se hovoří o Erasmu+, ale jsou tady i další příležitosti. Máme také Evropský sbor Solidarity, což je také vynikající příležitost, jak se celý jeden rok učit jinému cizímu jazyku, který třeba není dostupný v tom vzdělávacím systému, ale než tady třeba se někdo přesune do toho jiného členského státu, tak se učí eh, jazyku eh, někdy od nuly, přestože ten jazyk není součástí vzdělávacího systému. Ich würde gern die já bych rád shrnul všechny otázky, protože čas skutečně chvátá a my musíme postupovat dál, eh, takže mm, všechny otázky bych sezbíral a pak na ně společně odpovíme. Eh, takže další je paní Benjamin. Děkuji, pane předsedo. Moje Otázka se týká zástupce komise v návaznosti na to, co říkal španělský kolega. Ve Španělsku skutečně máme velice bohaté a různorodé jazykové dědictví, nicméně je třeba poukázat na to, že ve Španělsku jsou regiony, kde eh, děti nemají základní právo vzdělávat se ve svém mateřském jazyce. Ve Španělsku jsou regiony jako Katalánsko, Baleárské ostrovy, také některé části Valencijské oblasti, Baskická Galicie, kde děti nemají příležitost vzdělávat se ve svém mateřském jazyce. A když tedy slavíme Den jazyku, což je samozřejmě obrovské dědictví pro Španělsko i Evropu, neměli bychom eh, zapomínat na obhajobu základního práva a sice, aby se děti eh, mohly vzdělávat ve svém eh, mateřském jazyce. španěl španělská ústava říká, že všichni Španělé mají právo a povinnost znát španělštinu a v regionech, kde je další jazyk, mají vynikající příležitost být bilingvní, ale ve Španělsku jsou teď miliony dětí, které nemají příležitost eh, v žádném stupni učit se ve španělštině. Děkuji. Danke. Děkuji. Paní Voskot, máte jednu minutu. Děkuji. Já bych chtěla navázat na předřečníky a myslím, že je nejenom důležité, aby eh, se všichni mohli učit ve své mateřštině, ale eh, když eh, patří k menšině, aby se mohli učit státnímu jazyku, ale také, aby v multilinguálnímu prostředí se většina učila jazyku menšiny. Už jsme eh, často říkali, že to napomáhá kulturnímu porozumění a je to důležitý nástroj pro to. A pak ještě jedna myšlenka. V programu Erasmu, když studenti cestují do zahraničí, tak eh, se tím také podporuje eh, cizí jazyk. Já jsem zjistila, že se eh, studenti dostávají eh, do kontaktu i s mluvčími eh, cizích jazyků, kteří se dostanou pak do školy, když někdo ovládá ten jazyk dobře. Takže nejenom studenti, ale i vyučující by měli mít možnost jet do zahraničí a vyučovat tam. Děkuji. Pan Svěr má nyní jednu minutu. Hvala za besedo. Jaz prihajam iz Slovenije, slovenský jazyk. Děkuji vám, pane předsedo. Já jsem ze Slovenska a slovenštinou hovoří na světě asi 2 miliony lidí. A je opravdu zázrak, že náš jazyk vydržel eh, vzhledem k tomu, jak naše země je položena mezi Itálií, Maďarskem, Německem a pak tady jsou další slovanské národy. Eh, mnoho eh, velkých jazykových skupin nás obklopuje, ale přesto náš jazyk přežil. Proč? Protože jsme investovali do školství a vzdělávání po mnoho století. A myslím si, že to je také hlavní důvod, proč eh, náš jazyk přetrval v takové síle. Eh, pokud jde o ten velice zajímavý eh, graf, který jste eh, ukázal ve své prezentaci, jazykové znalosti u prvního cizího jazyka, malé země, které mají malý jazyk, skutečně jsou nejúspěšnější, protože se musí učit jazykům těch větších zemí. To je, myslím, odpovědí. Pod. Merci, monsieur le président. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych chtěla hovořit o mnohojazyčnosti z političtějšího hlediska. Otázka na komisi. Když se slaví tento Evropský den jazyků, ne, nevidíte tam paradox, pokud jde o hegemonii angličtiny. Všichni poslanci by měli mít přístup ke všem parlamentním dokumentům v úředním jazyce podle své volby, ale často eh, toto právo není eh, dodrženo. Eh, připomínám, že listina základních práv říká, že EU respektuje kulturní, náboženskou a jazykovou rozmanitost. Článek 158 jednacího řádu a také stanovy pro evropské poslance uvádějí, že všechny parlamentní dokumenty jsou eh, k dispozici ve všech úředních jazycích EU. Také evropská ombudsmanka říká, že přístup k dokumentům, jimž občan rozumí, je zcela eh, zásadní, chceme-li bojovat proti euroskepticismu a to, že je je všude angličtina, to jednak poškozuje kvalitu parlamentní práce, ale zároveň poškozuje možnost občanů provádět demokratickou kontrolu. Jak zajistit všem poslancům respekt jejich jazykových práv a jak přimět institucím, aby skutečně dodrželi své povinnosti? Děkuji. Pane Tojči, myslím, že byste chtěl odpovědět. Ano, hovoříme-li o jazykové rozmanitosti v Evropě, tak jde o všechny jazyky, to jsou velké jazyky, ale i o regionální jazyky. A například máme i mnohé projekty, které jsou v rámci Erasmu podporovány v rámci malých jazyků. Máme také například v rámci Evropského roku malých jazyků výborné projekty, které ukazují, jak dobře funguje učení malým jazykům, například v Baskicku, v Katalánsku jsou skvělé příklady, jak dobře to funguje a jak dobře to je prováděno, ale je to závislé na národní situaci. Podporujeme tedy všechny jazyky, i malé jazyky a to je velmi důležité. Myslím, že paní Voxová řekla, eh, eh, že je nutno podporovat i vzdělávání učitelů v rámci Erasmu a to v tom chceme pokračovat. Děkuji. Já děkuji mnohokrát eh, paní Lomové a panu Tojčovi za jejich prezentace a zprávy. Děkuji mnohokrát. Děkuji rovněž koordinátorům a nyní budeme muset pokračovat. Já se loučím s našimi hosty. Eh, děkujeme, že jste přijeli. A dostáváme se nyní eh, k diskusi s překladatelským centrem pro eh, instituce Evropské unie. Takže jedná se o diskusi s překladatelským centrem pro zařízení Evropské unie a srdečně vítám eh, ředitele tohoto centra, pana Benuita Vitáliho. Děkuji vám, pane předsedo. Vážení poslanci, dámy a pánové, v tomto týdnu, kdy se slaví Evropský den jazyků, po eh, prezentaci. Bitte verlassen Sie, bitte verlassen Sie ruhig den Raum, damit wir weiter tagen können. Dankeschön. Prosím, opustíte sál v klidu. Présentation générale du Centre de traduction des organes de... Takže říkal jsem, že eh, výměna názorů s překladatelským střediskem, eh, zejména pokud jde tedy o období za rok 2018, bude složit k tomu, abych předložil silné a slabé stránky. Překladatelské centrum bylo založeno před 25 lety, je to Evropská agentura v Lucemburku, má své eh, vlastní finanční zdroje, které pochází z přímé fakturace za služby, které poskytujeme klientům, to znamená, nejsme dotováni. V roce 2018 jsme měli 183 zaměstnanců a 23 smluvních pracovníků. Struktura eh, střediska vychází ze čtyř odborů. Máme asi stovku překladatelů do 24 jazyků. Proč eh, překladatelské středisko bylo ustaveno. Eh, zakládací nařízení říká, že středisko bude zajišťovat překlady potřebné k fungování jednotlivých orgánů a středisko je právě tím jediným specializovaným střediskem, které má pokryt eh, překladatelské potřeby eh, jednotlivých orgánů eh, v EU a mm, snaží se o racionalitu. Vidíme že to, co říká tedy normotvůrce, znamená, že máme dělat úpory Eh, úspory z rozsahu, protože máme 152 jazykových párů. Eh, chceme zabránit tomu, aby se zadávala spousta mm, různých mini překladů a aby se muselo zadávat spousta výběrových řízení. Úkol je tedy několikerý. Musíme svým klientům pomáhat komunikovat v jazycích jednotlivých občanů a provádět překlady a jiné jazykové služby. Jak snažíme se eh, usnadnit přístup k jazykovým službám a také zavádíme technologie v jazykové oblasti. Vytváříme eh, přiměřenou nabídku služeb. Máme dnes 67 klientů, což jsou různé agentury a orgány EU a brzy to bude také Evropská, eh, Evropský úřad veřejného žalobce a Evropský úřad pro pracovní otázky. Několik klíčových čísel. Le centre a un budget d'environ 45 millions. Máme rozpočet asi 45 milionů eur. V roce 2018 to bylo 41 milionů eur příjmu, 44 milion výdajů, takže 3,3 eh, milionů eur strukturální deficit. To bylo financováno z rezervního fondu pro cenovou stabilitu. Vytvořili jsme 369 tisíc stran dokumentu, 412 tisíc eh, ochranných značek společenství, 672 eh, člověko pracovních dní. Eh, máme eh, také velký objem jazykových korektur, protože využíváme externí překladatele. Průměrná cena strany je 68,60 eh, eur, což je asi o 16 méně, než je standard. A je to proto, že my využíváme překladové paměti abychom ty tarify snižovali. E, tady je vývoj množství přeložených stran, to samozřejmě souvisí s příchodem nových zemí. E, pokud jde o počet zaměstnanců, ten se také postupně e, tedy měnil. Vidíte, že od roku 2010 průměrný počet zaměstnanců klesá z 215 na 100 93, kteří jsou rozpočtováni pro rok 2018. Tady vidíte, že máme velice rozmanité klienty a také ten eh, zadávaný objem se liší. Máme hodně malých klientů, kteří potřebují naše služby a kteří by eh, jen obtížně mohli na soukromém trhu najít takové služby, jaké nabízíme my. Tento obrázek bude, myslím, zajímavý pro paní místopředsedkyni. Vidíte, že angličtina jako zdroj představuje 90 eh, textů, které jsou překládány. Bohužel jsem tady nemohla ukázat lotyštinu speciálně, protože to je opravdu takové, takový úplný minimální zlomek myslím, že nedosahujeme zdaleka ani 1% lotyštiny jako zdroje. E, máme také překlady do neevropských jazyků, to je, bylo 11 tisíc stránek, tedy celkem asi 3% z celkového objemu. Jak funguje ten ekonomický e, model překladatelského střediska? Příjmy máme výhradně z toho, co fakturujeme klientům, Eh, outsourcing je takovým základním principem, kdy outsourcujeme 86 překladů, což je zhruba čtvrtina našeho rozpočtu, 11 milionů eur ročně. Všechny tyto překlady samozřejmě revidujeme ve 100% rozsahu proto potřebujeme 24 jazykových týmů. Máme i malý překladatelský tým, který eh, dělá naléhavé překlady nebo důvěrné překlady. To je zhruba 20 eh, poptávky a potom děláme tedy ty revize těch outsourcovaných překladů. Překladatelé eh, systematicky používají eh, překladové paměti eh, a také databáze. A to je opravdu u každého překladu využíváme tyto systémy. Rychle projdu ty objemy máme mm, pokrytí nejrůznějších oblastí, protože našimi klienti jsou evropské agentury, například agentura pro léčiva, pro bezpečnost potravin, agentura pro železnice, pro letectví. A došlo i k nárůstu práce pro eh, orgány bankovní kontroly. Snažíme se být co nejflexibilnější. Tady jsou různé služby, především překlad, eh, terminologická práce, také děláme eh, titulky na videa a snažíme se zajistit, aby ten překlad eh, eh, byl co eh, jednodušší i u internetových stránek, protože to naše klienty stojí hodně úsilí. My se snažíme neustále zajišťovat kvalitu, to je naše přidaná hodnota. Začíná to už u náboru, jde to i přes průběžné vzdělávání, a také e, vlastně klasifikujeme ty e, externí překladatele a ty nekvalitní vyřazujeme. E, také tady je důležitá přípravná práce a snažíme se opravdu sledovat kvalitu i pomocí zjišťování spokojenosti klientů. Středisko také spravuje systém JATE, což je největší terminologická databáze na světě otevřená veřejnosti. Jaké jsou silné a slabé stránky střediska? Politika mnohojazyčnosti má propojovat občany s jednotlivými subjekty EU. E, myslím, že můžeme říci, že e, středisko je pak takovým prostředníkem. E, vytvořilo velice výkonné nástroje pro svou činnost. Od roku, nebo do začátku roku 2019 jsme měli audit komise, který řekl, že ten proces a nástroje jsou přiměřené, eh, efektivní a účinné. Hlavní vlastnosti této organizace jsou, že hodně se automatizují úkoly, máme tady vlastně řetězení úkolů na základě eh, specifických algoritmů a systematicky se používají překladové paměti. Eh, neuronální automatický překlad se také začíná používat. Eh, středisko musí pracovat na svých slabých stránkách. Tak tady ty silné stránky další přeskočím, ale chtěla bych se zmínit o těch slabých stránkách. Klienti mají pocit, že platí hodně za překlady eh, a mají pocit, že vlastně ty překlady by mohly získat eh, zadarmo přes Google, DeepL, e-translation a podobné nástroje. Eh, jsou tady eh, vysoké strukturální výdaje, protože středisko je v Lucembursku a musíme respektovat tedy status eh, pracovníků a respektovat finanční nařízení. A pak tady je povinnost rovného zacházení s jednotlivými jazykovými režimy u všech jazykových kombinací, což normálně na volném trhu tak není. Jaká jsou rizika? Rizika um, jsou, že klienti by mohli mít zájem uh, ty své uh, překladatelské potřeby uspokojovat jinde. Uh, zakladatelské, no, zakladající nařízení střediska říká, že musíme poskytovat překladatelské služby potřebné pro fungování je to vlastně poměrně striktní výklad slova překlad eh, místo nějakého širšího výkladu, že se jedná prostě o jazykové služby v psané projevu. Přichází eh, umělá inteligence, kdy ten klasický proces by se mohl změnit na proces, kdy bude automatický překlad revize a pak už tam nebude samotná eh, fáze toho překladu, tak jak to zajišťuje středisko a e, ty klienti by potom mohli říci, e, že stačí e, nějaké že, bude, že budeme používat vlastně ty, ty automatické překladače a pak si to necháme externě zrevidovat a středisko nebudeme používat. Když dovolíte ještě velice krátce, pane předsedo, co s tím? Středisko má plán eh, transformace, eh, snaží se komunikovat lépe se svými klienty, ale je třeba zajít ještě dál. Jsou tady dvě eh, možnosti. Musíme vysvětlit klientům, co přesně znamenají překladatelské služby a vysvětlit, že se jedná o jazykové služby v psaném projevu. Možná komise by toto mohla zajistit, tak to, tu informaci vysvětlit. A dále ten text překladatelské služby by přímo mohl být nahrazen tím výrazem jazykové služby v písemném e, projevu, e, tím, že by se to vysvětlilo v tom e, zakládajícím nařízení pro středisko, v textech, které s tím souvisejí u textů o nových agenturách a Eh, případně by se mohlo pozměnit přímo to zakládající nařízení. Potřebujeme kritický objem činnosti, abychom mohli pokrýt své strukturální eh, výdaje. Máme 552 jazykových kombinací, některé texty děláme sami, když jsou důvěrné a je třeba, aby středisko mělo prostředky na to, aby mohlo svým klientům Eh, pomáhat v uplatňování politiky mnoho jazyčnosti, jak to řekl i tento výbor eh, ve svém dopise pro ředitele střediska z roku 2018. Děkuji, pane Vitále. Milé kolegyně, milí kolegové, skutečně eh, máme nyní velmi málo času. Naše tlumočnice a tlumočníci nás zanedlouho opustí, takže máme skutečně málo času na otázky a odpovědi, tudíž je nutno ehm, být stručný. Ehm, uděláme si samozřejmě seznam řečníků. Prosím o znamení, kdo chce položit otázku. Vidím jednoho. Pane Slavokové, prosím, velmi stručně. Pane předsedo, milí kolegové, pane Vitále. Velmi pozorně jsem vám naslouchal. A vy říkáte, že vaším úkolem je pomáhat evropským institucím, když jsou na ně příliš velké požadavky na překlady. A vím, že spolupracujete s řadou evropských agentur a všechny závisí na vašich službách. Také říkáte, že vám záleží na kvalitě. Podle smlouvy o Evropské unii. Tato má povinnost eh, prosazovat a podporovat eh, kulturní a jazykovou diverzitu v Unii. A vím, že jste připraveni nabízet překlady i v jiných jazycích. A moje otázka je následující tedy. V jakých dalších jazycích eh, překládáte, jaké procento těchto překladů představuje tedy vaše práce Mám na starosti zkoumáním této otázky skupinou EKR v rámci rozpočtové kontroly. A velmi pozorně jsem váš dopis četl. Paní Bunting, máte slovo? No, mám jeden komentář a jednu otázku. Když jste překládali v rámci parlamentu, tak eh, by bylo dobře, kdybyste byli konsistentní eh, u zkratek, jimiž definujete eh, politické strany, jejich 600, někdy jsme zmatení, pokud jde o EPP, EPE a tak dále. Ehm, takže kdybyste byli konsistentní, to je velmi důležité. A nyní vážnější otázka jste připraveni překladat, překladat také eh, ve znakovém jazyce, v jakémkoliv eh, tedy jazyce, eh, protože jsou tu nebo budou tady také neslyšící poslanci a bylo by záhodno, abyste byli schopni a připraveni na tento typ překladu. Vitáli. Pane Vitále, prosím, stručně. Děkuji, pane předsedo. Úloha e, tlumoč, no, překladatelského střediska je překládat texty. A naším úkolem není e, se zabývat znakovou řečí. Možná tento úkol mu bude přidělen v budoucnosti, ale k dnešnímu dni prostě to není v naší kompetenci. A pokud hovoříte o překla... O překladu tedy spíš o tlumočení, v, jazyk, v znakové řeči. Je mi líto. To je má odpověď. Nevidím žádné další žádosti o dotazy, takže milé kolegyně, milí kolegové, eh, ukončím nyní schůzi a přivítám vás zde opět v 15 hodin. Já srdečně děkuji našim tlumočníkům a Uvidíme se později a příjemnou polední přestávku. Děkuji.